paní Ferreiry má slovo úřadující předseda Evropské rady. Prosím pěkně. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo. Dovolte, abych na základě toho, co bylo dohodnuto s Evropským parlamentem, prohlásil následující slova za radu. Pokud jde o ratifikaci mezivládní dohody, mohu potvrdit za radu, že podpis této dohody, pokud jde o mutualizaci příspěvku do fondu pro řešení sporů, rovněž hovoříme o tom, že to bude eh, samozřejmě v souladu s národními požadavky a veškerou legislativou, tak aby celý mechanismus pro řešení sporu byl k 1. 1. 2016 plně funkční. Děkuji vám mnohokrát, pane Venezelosi, a slovo má pan komisař Barnier. Prosím pěkně, pane komisaři, děkuji vám mnohokrát, že mi umožníte na několik okamžiků se připojit k poděkování, které jste vyjádřil vy, pane předsedo Šulci, na adresu eh, poslanců, kteří velice pracovali nad tímto textem a paní Ferreiry a stínových zpravodou. Dnes ráno jsem měl příležitost udělat bilanci 41 textů týkající se odpovědnosti transparentnosti, to vše, co jsme vypracovali jako komise s parlamentem. Vy sám jste zmínil při různých příležitostech podporu řeckého předsednictví v tomto tématu. Všichni pochopili, že stabilita či nestabilita eurozóny znamená stabilitu či nestabilitu celého evropského jednotného trhu Eh, transparentnost a odpovědnost, ale zároveň morálka a etika tady hrála svou roli pro zlepšení situace na finančním trhu, pro zlepšení situace spotřebitelů a podniků. Tato práce byla možná díky vám všem v této sněmovně, jak říkám, 41 textů a všechny politické skupiny, které jsou reprezentovány v této sněmovně, se účastnily této práce na tématu regulace a dohledu nad finančními trhy. Jedná se o stabilitu, která je základním předpokladem pro hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí. Děkuji vám tedy všem mnohokrát. Paní Žoliová, vy jste se přihlásila o slovo? A já, OK, alles klar. Dobře, tak v pořádku, děkuji. Takže teď se dostáváme k hlasování nejprve o celkovém textu pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, takto navržený návrh, takto předložený návrh komise, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato legislativní usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. hlasovalo 570 pro, 88 proti, 13 se zdrželo, celkem 671 hlasů. Srdečné blahopřání paní Ferreire.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 Dobře, kolegové, budeme pokračovat v hlasování. Pan Silvestry se hlásil slovo, prosím. Ne, takže můžeme pokračovat. Zpráva pana Weidenholzera. Zahoji hlasování, jmenovité hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Zpráva Wortman Call. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. Eh, zpráva Korejra de Campoš, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. Zpráva z Perony. Jmenovité hlasování. zahoví hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Nitras. Jmenovité hlasování. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Zpráva Andersbera. Jmenovité hlasování. zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Zpráva Galo. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Zpráva Darden. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. Eh, druhá zpráva, Darden. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Potom zpráva Simon, eh, přijato Fidanca, blok 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh komise pro, proti, zdržel se, přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. Práva Leichtfried. Blok 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. 2,70 ehm, odpadá, 70 kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ehm, kontrola přeskum 70. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. 10 CD pro, proti, zdržel se, přijato. 71 odpadá, návrh komise pro, proti, zdržel se, přijato. Legislativní návrh o jivnovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. Hekmark. Eh, Blok 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. Blok 2 odpadá, návrh komise pro, proti, zdržel se přijato, legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. Eh, zpráva Gigold. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh komise pro, proti, zdržel se, přijato. Legislativní usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato. Klůte. Pozměňovací návrh 7, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh komise pro proti se přijato. Legislativní usnesení, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Schváleno. Komise si chce vzít slovo. Thank you, Madam President. Honorable members, on the Klute report, on... No, děkuji. Pokud jde o platební účty, u této zprávy my předložíme naše prohlášení Evropskému parlamentu písemně a bude to přeloženo i k zápisu dnešního jednání. Jestli dovolíte, rovněž bych rád využil této příležitosti a poukázal na to, že několik takových prohlášení Evropské komise již bylo zveřejněno, pokud jde o dohodu legislátorů v následujících legislativních záležitostech zpráva Baltazáreho, pokud jde o nefinanční informace a zveřejňování některými velkými společnostmi a skupinami, dále záležitost, zpráva, která se týká finančních um, nástrojů na finančních trhu. Dále to bylo například i zpráva paní Rojtové, pokud je o tlaková zařízení a rovněž zpráva, která se týkala námořních oblastí. Děkuji. Děkuji. Eh, další zpráva BRS, blok 1. Eh, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní eh, legislativní usnesení zahajuje hlasování, končím hlasování. A je to přijatelné. Zpráva paní Tajn, nyní legislativní usnesení, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Nyní zpráva Debaker blok 1, 16 pro, proti zdrželi se, přijato. Blok 2, odpadá návrh komise, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Legislativní usnesení zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Hercog. Blok Jednak pro, proti, zdrželi se přijato blok 2 odpadá, návrh komise pro, proti, zdrželi se, přijato, legislativní usnesení, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Zpráva Votman Kohl, blok 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Blok 2 odpadá. Návrh komise, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Legislativní usnesení zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Erans Garcia, blok 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno návrh komise, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno legislativní usnesení, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Zpráva Turms. Blok 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh komise pro, proti, zdrželi se, schváleno. Legislativní usnesení, Zahajují hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Ransdorf. Bloky 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh komise pro, proti, zdrželi se, schváleno. Legislativní usnesení zahajují hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Cavela, blok 1 pro, proti zdrželi se schváleno. Návrh komise pro, proti zdrželi se schváleno. Legislativní usnesení za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Ford, blok 1 pro, proti zdrželi se schváleno. Návrh komise pro, proti, zdrželi se schváleno. Legislativní usnesení, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Zpráva Baldassare, blok 1, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh komise pro, proti, zdrželi se schváleno. Legislativní usnesení zahajují hlasování po jménech. Končím hlasování. schváleno. E, Baltasar Rašit práv blok 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh komise pro, proti, zdrželi se schváleno. Legislativní usnesení zahajují hlasování po jménech. Končím hlasování. Schváleno. Nyní zpráva Jakolino. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. První část po jménech eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní šest odpadá, dvojka, eh, zahajuje hlasování po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní eh, další část. Jedničky pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, tři pro, proti, zdrželi se schváleno. Pardon, eh, je to odmítnuto? Dobrá, prověříme. Eh, trojka zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Dále jedna pro, proti, zdrželi se. Eh, opět prověříme závěr hlasování. Končím hlasování. schváleno. Nyní první část 23 eh, pro, proti zdrželi se schváleno. Čtyřka odpadá, pět pro, proti zdrželi se zamítnuto. Návrh komise zahajuje jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno Legislativní usnesení, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Nyní zpráva ELR, blok 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, pozměňovací návrh 67 eh, zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 68, zahájuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. zamítnuto. Návrh komise za pro, proti, zdrželi se. Schváleno legislativní usnesení, zahajují toto hlasování po jménech, končím hlasování. Schváleno. A nyní zpráva pan Nistoroj, blok 1. dámy a pánové, ten blok, to je moje zpráva, další zpráva, hlasujeme o největší investici do výzkumu, inovace a budoucnosti EU vůbec. Je to přes 22 miliard eur. Já nechci eh, stranit kolegům, kteří na tom pracovali tři eh, roky na horizontu 2020, ale chtěla bych, chtěl bych zvlášť poděkovat paní spoluspravdajce eh, Terese Madurel a také eh, kolegyni eh, Cavalio, která tady léta pracovala na inovační politice v EU a už nebude kandidovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Blok 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 82 Zahajuji hlasování po jménech, končím hlasování. Zamítnuto. návrh 83. Zahajuji hlasování po jménech. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh komise, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Legislativní usnesení zahajují jmenovité hlasování. Končím toto hlasování. Schváleno. Zpráva Thomson, blok 1, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh komise pro, proti, zdrželi se, schváleno. Legislativní usnesení zahajují hlasování po jménech. Končím hlasování. přijato. Nyní zpráva Riera Madurel. Blok 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 59, zahajuji hlasování po jménech, končím hlasování. Zamítnuto 60, zahajuji hlasování po jménech, končím hlasování. Zamítnuto. 61. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. zamítnuto. 58 jde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 64 zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 65. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 67. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58 D pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 zahajuji jmenovité hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 69. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní návrh komise, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Legislativní usnesení, zahájí jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva Rudy Blok 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh komise, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Legislativní usnesení zahaví jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zpráva pana Jotov blok 1 za, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh komise pro, proti, zdrželi se, schváleno. Legislativní usnesení zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, zpráva Gualtieri. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 8, Zahojmenovité hlasování, končím hlasování, zamítnuto 2, Zahojmenovité hlasování, končím hlasování, zamítnuto 4, pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 9. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 10. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. bod 22. Tady máme ústní změnu pana Gualtieriho. Prosím. Ano, já bych chtěl, protože jde o technickou záležitost tohoto ústního návrhu, aby to bylo u 22 which are eligible for registration and expected to register, aby jsme tam dodali tato slova v angličtině, protože v podstatě je to pouze takové objasnění, aby to bylo v souladu s ostatními odstavci. Se non ci sono opposizioni, lo mettiamo al voto. Chi ha... Má proti tomu někdo něco? Nemáte-li, tak um, je někdo proti? Ne, tak myslím, že jsme to přijali. Jednička po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Rozhodnutí. Rozhodnutí jako celek po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. A nyní se dostáváme ke zprávě Ryho. Jednička. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřka modifikace pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní konečné hlasování po jménech, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Dostáváme ke zprávě pana Dehana a Kalfina. Jednička. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Dvojka. Opět po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text. Hlasujeme po jménech. Je to k odstavci číslo dvě. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Čtyřka. Původní text. První část. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 12, původní text, první část. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále je to šestnáctka, první část. Hlasujeme po jménech. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třetí část. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Původní text. 22. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Původní text. První část. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 25. Původní text. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 32. Původní text. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 35. Původní text. Hlasujeme po jménech. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení D, původní text. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A usnesení, o kterém budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme všem zpravodajům, říká paní předsedající.